herr präsident! darf sie bitten platz zu nehmen. dámy a pánové prosím posaďte se. ich erkläre die am. 27. prohlašuji plenární zasedání přerušené 27.11.2014 za znovu zahájené. meine Vážené dámy a vážení pánové, kolegové a kolegyně, svoboda médií a jejich pluralismus jsou základní hodnoty Evropské unie. Turecko je další kandidátskou zemí do Evropské unie, s kterou